So, Kolleginnen und Kollegen, können wir... Takže kolegové, pojďme začít. Vy říkáte ne, ale já přesto začnu. Zahájíme elektronické hlasování. Dnes jsme se rozhodli dopoledne přeložit bod programu o přijetí stanoviska ve formě dopisu z technických důvodů na jindy. Takže se dostáváme k bodu 9. Co je sociální trojité a a tady hned začneme hlasovat. Všichni připraveni, já ne? takže teď už jsem také připraven. A zahajuji hlasování prvním odstavcům. Hlasujeme ke kompromisnímu návrhu a s vysvětlením, které dodalo EKR. Kdo je pro? Proti? Odstavec 1 přijat dostáváme se k otázce jedna. Tam budeme hlasovat o kompromisním textu. Takže prosím pro, proti, přijato. Otázka číslo dvě. Kdo je pro? Proti? To si ještě ověříme. otázce dvě se hlasovalo, všichni hlasovali. Tím pádem hlasování ukončeno. Přijato. Otázka 2a. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Otázka 3. Druhá část. Musíme ještě hlasovat. Pro, proti. Ověříme si hlasování k trojce. Hlasovali všichni. Zdá se, že ano. Zamítnuto. Nefunguje to, nebo proti? takže bylo zamítnuto. Otázka 3, kompromisní text, kdo je pro, proti, zdržel se, zdá se to jako jasná většina, takže jsme u otázky 4, pro, proti, přijato. A teď tedy 4a pro, proti, zdržel se přijato. A tím se dostáváme k konečnému hlasování o ústních otázkách pro, proti, přijato. Ještě to ověříme elektronicky. Takže ještě jednou hlasování k ústním otázkám elektronicky. Všichni hlasovali. Hlasování ukončeno. Tím je toto téma vyřízeno. Děkuji. A já vás poprosím o kratičkou přestávku tak aby se zástupci přizvaných agentur měli možnost usadit u never So, dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 10, 11, 12 und 13. Austausch mit den vier Agenturen, für die wir als Ausschuss zuständig sind. Wir haben eingeladen. Měna názoru se čtyřmi agenturami, za které se dostavili jejich představitelé. Tato výměna názorů eh, bude obsahovat informace o vašich hlavních aktivitách, já tady vítám srdečně Kristu Sedláček, Madlen eh, Serban z ETF, eh, Jamese Kalechu z CDFOP a Juana Mendendéze Valdéze z nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Vítejte. Já tady nebudu mít žádné rozsáhlé úvody, a hned tedy zahájíme diskuzi. Začneme tedy od, podle pořadí frakcí a zpravodajů a pak doufejme, budeme mít dost času na diskuzi. Takže nejprve dávám slovo paní Sedláček na 10 minut. Děkuji, Budu se snažit ze všech sil odprezentovat eh, výsledky za rok 2015 a také tedy hlavní témata pro rok 2016. Víte, že OŠA funguje v rámci Evropského strategického rámce a hrajeme tedy klíčovou úlohu v celé řadě aspektů tohoto rámce. Já začnu s jednou z našich hlavních kampaní Zdravé pracoviště. To je kampaň, která byla zahájena už v roce 2015. Týká se stresu a psychosociálních rizik na pracovišti. Je to tedy, jak víte, rostoucí problém jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele po celé Evropské unii. Můžeme říct, že zhruba 50 pracovníků se přiznalo ke stresu na pracovišti a tento stres pak zase má dopad na absentérismus a počet eh, ztracených pracovních dní ročně, na vyšší nemocnost a tak dále. Ve chvíli, kdy jsme prováděli přeskum, 80% manažerů v Evropské unii přiznalo, že ví o tomto problému, ale jenom 30% podniků s tím něco dělá. A to je tedy základ pro nás, základ, na kterém jsme zorganizovali tuto dvouletou kampaň. Během této dvouleté kampaně podporujeme členské státy na naší webové stránce, kde jsou dispozici materiály ve všech 24 jazycích. Používáme k tomu také sociální média a další kanály. Vůbec poprvé jsme vypracovali elektronické pokyny nazvané e-guide, zaměřené právě na malé a střední podniky a na to, jak zvládat v jejich prostředí stres na pracovišti. Hlavní výstup z těchto dvou let zní, je možné vyhodnotit smíru stresu a psychosociálních rizik na pracovišti a je také možné to zvládnout a přijmout potřebná opatření. Proto tedy během roku budeme představovat podniky, které v tomto ohledu mají dobré postupy na pracoviště. Já musím říct, že to byla asi nejúspěšnější kampaň, kterou jsme kdy prováděli. Úspěšně se jí také podařilo uzavřít 30. listopadu v Bilbao. Další projekt, který je zvláště důležitý pro vás, pro Evropský parlament, protože vy jste vlastně zadali tuto práci agentuře. Týkalo se to stárnoucí populace v Evropě, konkrétně tedy stárnutí eh, zaměstnanské síly. Tady navazujeme na již provedenou práci a celkovým cílem této aktivity je pomoci eh, při přípravě politik podpořit lepší podmínky, pokud jde o ochranu zdraví, bezpečnosti práce pro starší pracovníky, přispívat našemi názory v tom smyslu, co představuje dobré postupy a strategie, nabízet také konkrétní eh, příklady eh, nejenom těch nejlepších postupů, ale také potenciálních inovativních postupů. Všechna ta eh, závěrečná zjištění budou zanedlouho zveřejněna. Vy získáte informace o stárnoucích pracovní síle. Zanedlouho Evropská unie tedy provedla průzkum situace v 31 zemí, budou to tedy závěry za 31 zemí a tyto závěry jsou tedy základním východiskem pro příští kampaň o, na téma bezpečné a zdravé pracoviště, která bude spuštěna v roce 2016. Další dobře známý nástroj je nástroj OIRA, což je online vyhodnocení a rizikovosti na pracovišti. Tento nástroj je k dispozici malým a středním podnikům, které si takto mohou jednoduše ověřit, zda dodržují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Tento nástroj je konkrétně zmíněn v Evropském strategickém rámci jakožto dobrý příklad a parlament také uznal významný příspěvek tohoto nástroje k hodnocení rizik, propagaci kultury prevence a dodržování eh, příslušných regulatorních úprav. Rok 2015 byl nabitý a úspěšný, nám se podařilo naplnit celou řadu našich cílů. Například nyní máme k dispozici v rámci OIRA 86 nových nástrojů, 30 dalších je v přípravě a také jsme zorganizovali semináře na národní úrovni, které propagují a prezentují projekt OIRA a také jsme spolupracovali s našimi sociálními partnery z oblasti sportu. V roce 2015 OIRA provedla průzkum a ukázalo se, že většina jejich nástrojů má nějaký nebo významný dopad. Stejnou zpětnou vazbu nám dal Evropský účetní dvůr, který řekl, že OIRA je velice úspěšný nástroj a pochválil agenturu za její aktivní úlohu. Pak tu máme další průzkum, je to evropský průzkum o nových a neznámých rizicích v podnikovém prostředí. Je to eh, průzkum, kterého se účastnilo 50 tisíc podniků z 36 zemí. Výsledky byly zveřejněny v únoru ještě za eh, litevského předsednictví a v parlamentu potom na stejné téma proběhla prezentace v červnu. Všechna ta zjištění této studie jsou k dispozici na naší webové stránce. Uspořádali jsme také semináře, které propagovaly tuto myšlenku v celé řadě zemí, počínaje Estonskem, Norskem, Konče, Francií, Rakouskem a Německem. A také jsme už zahájili sekundární analýzu v roce 2016 budeme spolupracovat s Eurostatem a s Eurofondem. Další analýza projektů z 2016 se soustředí na řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a psychosociální rizika. To jsou tedy ty největší úspěchy roku 2015. Pokud jde o rok 2016, tady upozorním na tři věci. Za prvé, Zahájení té kampaně Zdravé pracoviště, to už jsem vám představila, tedy Zdravé pracoviště pro každý věk. Tady navážeme na ty projekty a aktivity, které jsem e, zmínil, projekty, které, které si zadala Evropská komise. Nám jde především o trvalé udržitelnou bezpečnost práce, ochranu zdraví na pracovišti a tedy naplnění těch cílů politik sociálních a pracovních. Chceme také klást důraz na tzv. zdravé stárnutí a aspekt prevence z tohoto ohledu. Jinými slovy, s tou prevencí je třeba začít ve chvíli, kdy lidé vstupují na trh práce. Také Budeme mít k dispozici materiály ve všech jazycích, budeme spolupracovat se všemi členskými státy a také vyprodukujeme eh, nástroje, které budou k dispozici na webu, elektronické nástroje, které se vám zobrazí ve chvíli, kdy budete vyhledávat informace. Zahájení této kampaně proběhne 14. dubna za účasti příslušného komisaře a zástupců nizozemského předsednictví. Pak jsou tu ještě dva důležité projekty zaměřené na mikropodniky a malé a střední podniky. Tady pracujeme na různých úrovních a oblastech provedeme přeskum toho, co je vlastně potřeba na úrovni mikropodniků a malých a středních podniků proto, aby dodrželi pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Tento projekt poběží až do roku 2018 a doufáme, že poskytne užitečné informace pro zaměstnavatele a zaměstnavatele a také legislátory. Další důležitá aktivita, která byla zahájena na konci roku 2015, se týká onemocnění spojených e, s pracovištěm. Například tedy v případě, že zaměstnanci jsou vystaveni vlivu karcinogenních látek. A tady tedy se snažíme vypracovat nějaký spojačný základ pro hodnocení rizik, budeme se snažit e, identifikovat vysoce ohrožené skupiny pracujících a prostřednictví této aktivity chce agentura také pomoci opět tedy všem aktérům na tomto poli, kteří tedy jednak eh, uznávají diagnózy, zabývají se očkodněním, vytváří politiky a tak dále. Chceme také v tomto ohledu přijít s prioritizací cílů pro další výzkum. Tato práce poběží až do roku 2018. A všechnu tuhle práci uděláme, i když jsme zase byli nuceni snížit počet zaměstnanců. Přišli jsme o jednu osobu v roce 2016, o další přijdeme v roce 2017, ale snažíme se přeorganizovat naše práce tak, abychom byli efektivnější a naplnili cíle, které jsem mám popsala. Děkuji. Dank für... Děkuji za tuto první zprávu. Já se musím přiznat určitému eh, říšku. Já jsem zapomněl přivítat naše hosty 25 eh, členů Unie pracujících v ocelářství a průmyslu. A pak tu máme eh, skupinu 15 stážistů, tlumočníků z direktorátu pro obchod kteří dnes přišli proto, aby se mohli všechny ty rozmanité jazyky poslechnout v originále. To je tedy eh, ten hříšek a nyní dávám slovo Jamesovi Kalecha. Máte 10 minut. Thank you very much, Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za vynikající příležitost podělit se s vámi o výsledky naší práce v roce 2015 a také o naše plány do roku 2016. Jako agentura se věnujeme odbornému vzdělávání a přípravě a pracovnímu trhu a jejich vzájemnému vztahu. Soustředíme se na dovodnosti a kvalifikace. Soustředíme se tedy na veškeré aspekty vzdělávání pro pracovní trh příštích deseti minutách bych se s vámi chtěl podělit o některé reakce na čtyři otázky, které se sami často klademe. Za prvé, v jakém kontextu dnes pracujeme, když se rozhlédnete kolem sebe, vidíte, že trh práce se mění a proto se musí také měnit odborné vzdělávání a příprava, aby reagovalo na měnící se pracovní trh, mění se i pracovní eh, síla, stárne do roku 2025. Eh, pracovníci na 55 let eh, v aktivní populaci značně narostou, také máme velký prostor ke změně eh, pracovního trhu směrem k větší automatizaci. Takže za této situace eh, se jsme vědomi také toho, že je zde problém s nezaměstnaností, především mladé generace. Víme z našich průzkumů ohledně kvalifikací a dovedností, že nejde jenom o nezaměstnanost, ale také o nekvalitní pracovní místa, o nevyužité dovednosti, které lidé získali ve vzdělávacím systému a nevyužívají je. 25 zaměstnanců říká, že jsou překvalifikováni, 42 zaměstnanců říká, že je obtížné sladit dovednosti, které získali během vzdělávání s pracovními místy, která se nabízejí. Také víme, že je zde nenaplněný počet pracovních míst Například víme, že u každého na každých tisíc let nezaměstnaných je v Německu 400 volných pracovních míst, ale v Řecku je to jenom 70. Víme, že čelíme značnému počtu lidí, kteří nedokončí školní docházku a rovněž víme, že jsou zde lidé, lidé kteří eh, se vůbec eh, jakkoliv nevzdělávají ani nepracují. Takže eh, v této situaci se pohybujeme, řešíme také chudobu lidí, kteří pracují, protože nejde jenom o to najít si pracovní místo, ale najít si takové místo, které vám umožní vést důstojný život. A třetí záležitost, eh, to je uprchlická krize, která znamená, že v Evropě, zejména u mladých lidí, roste pesimismus, eh, ale je to zároveň i jistá naděje pro uprchlíky, kteří přicházejí. Proto potřebujeme solidaritu, která se vyplatí oběma stranám. V této souvislosti si klademe druhou otázku. Jakou přidanou hodnotu přináší naše agentura, pokud jde o řešení těchto výzev? Když se podíváte na náš pracovní program, na naše produkty, které nabízíme, vidíte, že se snažíme budovat silnou kulturu zaměstnatelnosti. Snažíme se nabízet eh, naplnění čtyř hlavních cílů z Rigy, na nich se shodli ministři eh, při zasedání v Rize. Chceme je naplnit do roku 2020. Sem patří přístup k odbornému vzdělávání přípravě, eh, vzdělávání praktické, hlavní dovednosti, vzdělávání učitelům a také lepší kvalita odborného vzdělávání a přípravy. Druhý důvod, kde vidíme svou přidanou hodnotu, je zaměstnanost a potenciál, který vytváří digitální trh. A tudíž je potřeba najít klíčové kompetence, osvojit se tyto klíčové kompetence například v informačních technologiích. Podporujeme také evropské nástroje, které ulehčí mobilitu mladým lidem, aby, mohli, eh, aby se mohli stěhovat snáze mezi členskými státy i v rámci jednotlivých států. A také chceme více financování eh, na odborné vzdělávání přípravu v EU. Jak řada z vás ví, tak když se podíváte na Erasmus, na to, jak se rozdělují prostředky, tak vidíte, že z, že znevýhodněno je právě odborné vzdělávání a příprava oproti vzdělávání eh, vysokoškolskému. Takže jakým směrem se ubíráme? Směřujeme k tomu, abychom eh, připravili eh, budoucí zaměstnance s kvalitními dovednostmi, kompetencemi. Chceme zajistit vzdělávání a přípravu pro všechny věkové skupiny, protože celoživotní vzdělávání je důležitým aspektem a také usilujeme o praktické vzdělávání v rámci eh, pracovních eh, míst eh, a rovněž podporujeme učňovské školství. Společně s komisí, sociálními partnery a členskými státy provádíme tuto práci, spolupracujeme se všemi těmito aktéry zpracováváme analýzy, výzkumné práce, abychom komisi, parlamentu a evropským organizacím nabídli podnětné myšlenky pro jejich politickou práci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Rok 2015 byl výjimečný, protože jsme si připomněli 40 let od založení, pořádáme řadu aktivit eh, s dalšími agenturami a snažili jsme se, jak už jsem vysvětloval, maximálně podporovat závěry z RIGY. A také revidovaný program pro vzdělávání do roku 2020, což je klíčový nástroj eh, pro odborné vzdělávání a přípravu. A to znamená, že usilujeme o větší zaměstnanost mladých lidí. V roce 2015 jsme také přeorganizovali své organizační oddělení, naše organizační strukturu, abychom více zareagovali na potřeby evropských institucí a členských států. Teď máme tři oddělení, která odpovídají za eh, pomoc eh, evropským institucím za otázky zaměstnanosti, zaměstnanosti mladých lidí a sladění kompetencí, které získávají eh, lidé ve vzdělávacím systému a které potřebuje trh práce a zároveň se věnujeme také prognózám, pokud jde o vývoj pracovního trhu, tak aby to, co se dnes eh, vyučuje, bylo eh, uplatnitelné na trhu práce. Objevují se nové aktivity, například výuková fóra, v kterých se účastní i sociální partneři. Provedli jsme revizi Eh, učňovského školství na Maltě a Litvě. Leto začínáme se Slovinskem, Itálií a Řeckem. Také jsme publikovali, a to už jsem říkal, průzkum, pokud jde o pracovní místa a dovednosti. Spolupracujeme se středními a malými eh, podniky. Takže mohu to shrnout tak, eh, že loni jsme publikovali 14 publikací, měli jsme obrovskou návštěvu webových stránek. 6900 lidí se stáhlo naše eh, aplikace a naše práce byla široce citována. Dostáváme se do roku 2016 a 17 novým programovým dokumentem, kde budeme mm, přicházet s novými politickými analýzami, monitorováním situace na evropské úrovni a chceme eh, působit v oblasti odborného vzdělávání tak, abychom zajistili, že naše práce se skutečně uplatňuje v praxi. Chtěli bychom pomoci evropským institucím upravovat, zhodnocovat odborné vzdělávání a přípravu a upravit ho tak, aby bylo relevantnější pro trh práce. Pracujeme na projektech sociálního začlenování, na zvyšování zaměstnatelnosti, řešíme nedokončování docházky, nesoulad mezi získanými a uplatnitelnými kompetencemi. To jsou projekty, o kterých, které plánujeme na příští rok. V květnu komise spouští novou agendu pro dovednosti a do toho se samozřejmě zapojíme. Dnešní doba žije hodně eh, statistikami, analýzami a srovnáváním, ale nesmíme zapomínat na, na lidi žijící eh, ve svém vlastním světě, řešící své problémy, snažící se najít práci, zajistit si svou budoucnost a žít důstojný život. Tak my vnímáme i svou vlastní misi nesoulad, který dnes vidíme ve společnosti, je často nesoulad, eh, který eh, se odráží i v nesouladu mezi vzdělávacími systémy a pracovním trhem. Nám jde o jejich zblížení a do roku 2020 naším hlavním cílem bude pomoci členským státům myslet evropsky, ale jednat eh, lokálně, jednat tak, abychom pomohli lidem při vzdělávání, při eh, působení na pracovním trhu, při získávání potřebných eh, kompetencí a dovedností do budoucna. Eh, díval jsem se na naše publikace A mm, narazil jsem na takové čínské přísloví, že když někde vane vítr, tak někteří budují zdi a někteří staví větrné mlýny. A já Podobným způsobem se snažím přistoupit k naší práce, tak jako Krista říkala, že řešíme nedostatek rozpočtové povahy, snižování pracovních míst, přesto se snažíme zachovat současnou dynamiku, které se nám již podařilo dosáhnout a doufám, že odborné vzdělávání a příprava jak pro vás, tak pro nás bude hlavním poselstvím pro naše občany, protože oni jsou naší investicí pro Evropu do budoucna. Děkuji. Já Děkuji, Jamesy panu Jamesi Kalechovi. A nyní tedy Madeleine Serta. Thank you very much, Chair. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem za to, že nás přijali, aby zde tedy ETF představila svůj svou zprávu na rok 2015. Na úvod eh, bych ráda řekla, že jsme jedinou agenturou EU, která je financována podle kapitoly 4 evropského rozpočtu, což je globální Evropa. Kolegové se na úvodu ptali, proč potřebujete agenturu, která by pracovala na lidském kapitálu. Proč teď tedy potřebujete agenturu, která by pracovala pro globální Evropu. Místo tvrdé diplomacie jsme toho názoru, že je lepší použít takzvanou měkkou diplomacii a u lidského kapitálu jsou důležité všechny vztahy, které má Evropská unie celou řadou zemí mimo EU. Když diskutujeme o globálních záležitostech, tak se to automaticky asociuje s globalizací. A co může Evropská unie přinést prostřednictvím svých agentur, včetně ETF? Může civilizovat globalizaci. A tím myslím, jak říkal Pascala Minus, který byl šéfem kabinetu v době, kdy byla vytvořena naše agentura, že Evropa bude schopnější zajistit eh, více rovnosti a také větší svobodu projevu než eh, na Blízkém východě. A proto to jsou naše hodnoty, ve které věříme v naší evropské nadaci odborného vzdělávání a snažíme se vytvořit hodnoty, které umožní zemím, aby zajistili budoucnost pro své občany. U sebe, doma. Stabilizace která je zmiňována jako cíl ve všech politikách, by měla být zaměřena na schopnost země zajistit budoucnost svým občanům, zajistit, aby mohli žít doma, pokud budou chtít, ale pokud se budou chtít přestěhovat, tak zase, pokud tedy věříme ve svobodu pohybu, tak by měla být zajištěna také legální možnost migrace a to je také součást práce ETF. V roce 2015 jsme i nadále investovali do takzvaného podnikatelského kontinua, které by se mělo rozvíjet v jednotlivých zemích. Co si pod tím představujeme? Všechny země, pokud mají dosáhnout stability, tak musí mít podnikatelské politiky, musí být schopni nést rizika a anticipovat eh, výzvy. Musí také zajistit, že instituce působící v daných zemích budou také schopny podnikat, podnikat a, eh, a budou mít odolnost, budou schopny se přizpůsobovat a vždy nalézt řešení. Také je třeba zaměřit se na komunity v daných zemích, aby byly schopny identifikovat talenty, identifikovat svou schopnost inovace a v neposlední řadě sami občané by měli mít možnost podnikat, být podnikaví. Na té naší čtyřstránkové prezentaci klíčových eh, výsledků z roku 2015 možná vidíte, že v rámci zprávy veřejných politik usilujeme o to, abychom byli co nejtransparentnější a abychom do toho začlenili nejen ekonomiku, ale také etiku. Všechny veřejné politiky by měly být orientovány na zisk, měly by být ziskové, to je samozřejmé, ale měly by být také příznivé vůči občanům a vůči celé společnosti. Příklady, které zde prezentujeme, se týkají naší práce v Maroka, Maroku a v Tunisku na regionální úrovni tam pracujeme mimo hlavní město, na hranici s Libií. Usilujeme o to, aby instituce byly schopny přímo v tom regionu vzít osud do svých rukou, komunikovat a koordinovat svá, své úsilí. To jsme udělali v Medinu i v Gabesi a Evropská unie následně bude investovat v Tunisku, aby od tohoto roku financovala nebo podporovala dalších osm regionů. My nefinancujeme tvorbu politik, ale je důležité zajistit, aby docházelo k tomuto rozvoji. Dále působíme také v Alžírsku, tam podnikatelská komunita byla podporována a jsou velmi dobří v tom, že nabízejí alternativu. Země vyžaduje diverzifikaci průmyslu, který je teď založen velmi na ropě. A když tedy dochází k poklesu cen ropy, tak se dostává země do problému a potom je problém zajistit tedy příjem pro občany. Pokud jde o jihoevropské země, tak tady bych ráda uvedla prioritu, kterou doufám budete podporovat i ve svých agendách. Podpora zemí v Magrebu, Maroko, Tunisko, Alžírsko. To jsou země, které usilují o spolupráci se soukromým sektorem ve svých zemích, ale také s evropským průmyslem, který už investuje do těchto zemí, aby občané měli možnost učit se při práci. My pozorujeme, že je to velmi žádané i v Evropě, to už zde bylo zmíněno, ale pokud tyto země usilují o tuto příležitost, bohužel zatím nemáme k dispozici zdroje, abychom je mohli poskytnout. A možná za vaší pomoci můžeme využít nástroj evropského sousedství a dát těmto lidem možnost mít praktické vzdělání buď v evropských nebo domácích podnicích ve svých vlastních zemích. Pokud jde o víceúrovňovou zprávu, tak eh, i tam zajišťujeme velkou podporu a tvorbu kapacit ve střední Asii. Tady pracujeme tedy na zakládání škol. Víme, že země v centrální Asii, ve střední Asii jsou poměrně centralizované, ale už několik let jsme schopni vytvářet inkluzivní rady, do kterých se zapojují také obce a cílem je zajistit, že v této zemi bude poskytováno kvalitní vzdělávání. Některým zemím se daří lépe než jiným a my se jim snažíme nabídnout možnosti pro takzvaný peer learning. A příští rok by měla vzniknout vzdělávací platforma pro střední Asii. To je tedy naše podpora pro evropskou agendu. Východní Evropa. Tady bych ráda pohovořila o naší práci, kterou jsme odvedli, pokud jde o slaďování dovedností s poptávkou. A jsem velmi ráda, že vám mohu říci, že na Ukrajině jsou zaměstnavatele skutečnými aktéry v zemi. Jsou schopni sejít se a identifikovat eh, své hospodářské potřeby a já jsem ráda, že zde je tedy tento sektor zastoupen a ta práce, kterou odvádí Ukrajina na rozvoji schopností a dovedností, si zaslouží opravdu obdiv. A další země v tomto regionu, jako například Gruzie a Moldavsko, se učí od zaměstnavatelů, jak se zapojit do sociálního dialogu v odborné přípravě a vzdělávání. Gruzie je zase v tomto regionu odborníkem na veřejnou zprávu a právě proto my zemi podporujeme, aby bylo zajištěno, že do odborné přípravy a vzdělávání bude zapojeno více lidí. A musím říct, že tato země dosáhla opravdu skvělých výsledků, poskytla příležitosti lidem se zvláštními potřebami, poskytla jim možnost eh, vzdělávat se v rámci odborné přípravy a vzdělávání. Některé z těchto věcí jsou v Evropě běžné, ale v celé řadě zemí ETF eh, tomu tak není. Lidé nemají nutně přístup ke kvalitnímu vzdělávání a rovnost tam neexistuje. V případě Moldavska jsme pracovali na monitorovacím centru pro trh práce, abychom zajistili, že země, která tolik potřebuje strukturální transformaci, byla schopná pracovat také na místní úrovni a také na úrovni jednotlivých průmyslových a ekonomických odvětví. Pokud jde o západní Balkán a Turecko, tak zde bych vás ráda informovala o naší práci na Small Business Act, který bude prezentován příští týden v Paříži společně s OECD ETF je už několik let pověřeno hodnocením podnikatelského vzdělávání a školení pro malé a střední podniky pro všechny regiony s výjimkou Střední Asie. Teď je ovšem řada na západním Balkánu a na Turecku, aby tam byla provedena tato zpráva. A teď musím také říct, že bohužel pozorujeme, že zde dochází v malých a středních podnicích k tvorbě velmi malého počtu pracovních míst a právě proto tento rok zahájíme užší spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, abychom našli způsoby, jak co nejlépe podpořit soukromý sektor, aby bylo dosaženo výsledku. Záruka pro mladé, to je tedy nástroj, který používají členské státy, funguje jako reference pro Turecko a také potřeby v oblasti vzdělávání jsou také používány jako inspirace na západním Balkánu. V roce 2016 budeme pokračovat v práci na místní úrovni, budeme pracovat na kvalifikacích a také na podnikatelském vzdělávání. Na závěr bych ráda poděkovala za vaši podporu v roce 2015, za tu práci, kterou jsme odvedli. Pokud jde o migraci, tato práce byla prezentována zde v parlamentu i na celé řadě dalších zasedání. Děkuji také za práci, kterou jsme prezentovali v Turíně pokud jde o hodnocení veřejných politik v zemích. Děkuji také předsedovi výboru za to, že pozval ETF, aby přispěla k diskusím, které probíhají v jednotlivých členských státech, abychom se zamysleli nad tím, jak můžeme lépe řešit eh, uprchlickou situaci a ráda bych také poděkovala vaší pozorovatelce v našem řídícím orgánu paní Edith Bauer, my máme nezávislé, nezávislého experta, který je tedy jmenován parlamentem. My jsme tedy rádi, že máme tuto možnost a čekáme na vás na všechny, abychom společně mohli hovořit o tom, jak změnit nejen Evropu, ale celý svět. Děkuji. Děkuji, paní Madeleine Serpan. A nyní Juan Menendez Valdez. Děkuji velice. Je mi ctí tady vystupovat o rok později a prezentovat spolu s představiteli našich tří sesterských agentur eh, práce eh, naší agentury Nelíší nadace eh, Eurofond a také vás tady seznámím nejenom s dosaženými úspěchy, ale také s plánem naší práce na na tento a příští rok. My máme malou kancelář v Bruselu, ale naše hlavní centrála je v Dublinu. Náš rozpočet je zhruba 20 milionů. Snažíme se šířit znalosti, které by přispívaly k nastolení lepších pracovních a sociálních podmínek. Kdybych měl zdůraznit pouze čtyři aspekty toho, co se dělo loni a letos, začal bych zmínkou o tom, že kromě že jsme tady loni oslavili 40 let od vzniku. To je, myslím, také důkaz toho, že odvádíme velmi dobrou práci. A my samozřejmě uvažujeme i do budoucna o tom, jak lépe naplnit náš mandát. Tento rok jsme také dobrovolně souhlasili s tím, že budeme koordinovat síť evropských agentur, kterých je v tuto chvíli 34 ne, 44, opravil se řečník, ne, 34, ale 44. Jsou to tedy eh, agentury a společné podniky v Evropě, které prosazují tuto strategickou eh, agendu. Já jsem se o tom jenom zmínil, pokud chcete, můžu vám dát víc informací. Letos poprvé jsme museli představit nový programovací dokument v formátu harmonizovaný, harmonizovaném pro všechny agentury. My jsme tedy v roce 2016 museli plánovat na rok 2016, 2017 a také na celé programové období až do roku 2020. Letos budeme svědky toho, že komise přijde s návrhem jak tedy upravit náš rozpočet a to na základě e, společné do, meziinstitucionální dohody o fungování e, tohoto typu agentur. Letos také začínem, začneme pracovat na čtvrté edici, na čtvrté verzi evropského průzkumu o kvalitě života. Já to tady jenom zmiňuji, protože eh, tedy o tom budu dohloubky informovat v dalších letech. Ale rád bych zmínil jeden aspekt, který je zásadní, zásadní pro naše fungování. Je to evropský přízkum pracovních podmínek. A My jsme loni zveřejnili šestou verzi tohoto průzkumu, který monitoruje pracovní podmínky a situaci na pracovišti v Evropě, vysledovali jsme určité trendy a odprezentovali jsme naše zjištění, tedy eh, my tu statistiku opíráme o fakta. A v listopadu potom budeme schopni předat tedy vlastně, nebo představit celou tu zprávu, včetně analýzy, doporučení, přehledu trendů a tak dále. Tento průzkum evropských pracovních podmínek je považován stále častěji za hlavní zdroj informací o pracovních podmínkách v Evropě. Z tohoto materiálu vychází nejenom Evropská unie, ale také OECD a další organizace. My také spolupracujeme eh, s Mezinárodní eh, organizací práce ILO a s našimi protěžky ve Spojených státech a s ve snaze tedy vyprodukovat eh, globální zprávu o stavu na pracovištích za rok 2017. Zabýváme se také některými konkrétními problémy, které eh, specifickými problémy, které se týkají osob samostatně výdělečně činných, toho, do jaké situace se mohou dostávat. Zrovna tak budeme postupovat, pokud jde o typické vzorce v oblasti pracovní doby, protože některé tradiční modely mizí a je tedy důležité zjišťovat, jak vypadá situace, protože nám jde o zachování té rovnováhy nebo tedy oddělení mezi pracovním a osobním životem. My jsme o tom už parlament informovali loni, to jsme se zaměřili tedy na rodičovskou dovolenou, mateřskou a otcovskou máme dobré zprávy, protože většina členských států nabízí delší rodičovskou dovolenou, než eh, vyžaduje jejich legislativa. Ale jsou i státy, které ještě nemají takhle mandatorně stanovenou délku rodičovské dovolené. A e, my tedy také chceme věnovat zvláštní pozornost tomu, do jaké míry otcové využívají otcovskou dovolenou. Já už jsem řekl, že ty tradiční vzorce toho, jak funguje pracovní doba, mizí a tak trošku se stírají rozdíly mezi pracovním a osobním životem. Loni jsme například vypracovali zprávu o nových formách zaměstnanosti. Jsou to nové formy, protože ten tradiční vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se změnil v reakci na změny v realitě. Změnily se také eh, tedy ty pracovní vzorce. Jednak tedy v důsledku technologických změn, ale my také zohledňujeme dopad digitalizace. Tady máme další projekt, je to pilotní projekt, který schválil tento parlament a, a ředitelství pro růst, kdy máme tedy odhadnout budoucnost výrobního sektoru a zaměstnanosti v něm. My se budeme eh, zabývat například fenoménem přesunu určitých profesí na jiné kontinenty a také situací na té místní úrovni. Pokud jde o strukturální změny na trhu práce, tady to zkoumáme prostřednictvím permanentních nástrojů, které máme k dispozici. Letos také provedeme hloubkovou analýzu nových trendů na trhu práce ve vztahu, nebo tedy z pohledu nezaměstnaných, tedy těch, kteří jsou buď dlouhodobě nezaměstnaní nebo neaktivní a budeme se snažit hledat postupy, které by umožnily navracet tento typ lidí zpátky na trh práce. A navážeme také na naše práci v oblasti sociální inkluze v minulosti. Budeme tedy řešit především problematiku dlouhodobé nezaměstnanosti mládeže. Oblast migrace a mobility je téma, které se nyní těší velké pozornosti a my jsme nedávno zveřejnili zprávu která zveřejnila výstupy některých diskuzí o tom, jaký dopad má mobilita pracovníků, kteří přichází ze zemí střední a východní Evropy na situaci pracujících v západní Evropě. A my jsme zjistili, že tedy Pokud jde o sociální dávky vyplácené těmto typům pracovníků, nejsou čerpány plošně, soustředují se pouze na určité oblasti. Není to zdaleka taková částka, jak by se čekalo a obecně tedy přítomnost těch zahraničních pracovníků má spíše pozitivní dopad. Letos budeme analyzovat pracovní situaci těchto mobilních a migrujících pracovníků a také se budeme zabývat jejich integrací uprchlíků a žadatelů o azyl na trhu práce. To je téma, eh, o které o jeho zpracování požádal náš řídící výbor. Třetí průzkum, který pravidelně pořádáme, je průzkum evropských podniků. Letos eh, jsme se soustředili na některá určitá témata, jakožto sekundární analýzu, ale já chci upozornit na to, že nyní tedy vedeme debat, eh, jednání s naší sektorskou agenturou SEDEFOP a rádi bychom tedy eh, příští rok eh, nasadili naše kapacity na vypracování této zprávy, protože to je tedy příklad nejlepšího využití zdrojů této agentury. Pokud jde o evropský průzkum evropských podniků, eh, Zaměřujeme eh, se také na to, do jaké míry jsou zaměstnanci zapojeni do sociálního dialogu. V tomto ohledu Evropská komise eh, byla velmi aktivní, snaží se o zahájení sociálního dialogu. My jsme k tomu nedávno zveřejnili zprávu o zapojení sociálních partnerů do evropského semestru a do národních reformních programů. Tedy ten konečný obrázek je smíšený, ta míra zapojení se liší pouze i v jednom členském státu. Řekli sociální partneři, že vidí viditelný dopad, ale v mnoha zemích byla ta participace omezená. Nicméně učit, jsme svědky určitého pokroku a naše sociální partneři dále pracují i v této oblasti. Podporujeme také sektorální a sociální dialog na evropské úrovni a snažíme se zlepšit naše databáze a tedy vůbec data obecně na toto téma. Pokud jde o další programovací období 2017 až 2020, budeme nadále tedy pokračovat v průzkumu v oblastech, na které jsme specializováni, ale také se budeme zabývat některými průřezovými tématy, například dopad digitalizace na zaměstnanost a trh práce a budeme také monitorovat potenciální divergenci nebo konvergenci pracovních podmínek v Evropě z historického hlediska, ale také se budeme zabývat současnou situací a dosaženým pokrokem. Asi bych měl zmínit nějaká čísla. 99,9% našeho rozpočtu bylo využito Loni zveřejnili jsme 129 eh, publikací a účastnili jsme se 121 různých eh, setkání a také jsme vydali expertní stanoviska ke konkrétním politikám Evropských, Evropské unie. Bylo to 321 znaleckých podsudků. Také jsme komentovali více než 30 stanovisek Evropského parlamentu a tady z naší webové stránky bylo staženo více než 300 tisíc stránek informací. Pokud je o problematiku zdrojů, ze kterých jsou financovány tyto agentury, my už jsme tedy aplikovali to pravidlo 5% snížení počtu zaměstnanců. My jsme implementovali dokonce víc, už tedy 6% letos, tak abychom se dostali na těch 10%, které jsou žádány. Toho konečného čísla dosáhneme do roku 2018, ale neměli bychom si namlouvat, že eh, to nebude mít dopad na kvalitu naší práce. A i když tedy je to určitý prostor pro zvýšení naší efektivity a produktivity, povede to také k nutnosti vybrat se mezi různými prioritami. Další datum zasedání naší pracovní skupiny je 14. března budeme debatovat právě o tom, jak nastavit priority, kde hledat úspory a větší míru efektivity. Tato debata je nezbytná, protože ty priority se mění, objevují se nové a také budeme se snažit ukázat, že my jako agentura chceme plnit náš mandát a použijeme k tomu výkonnostní ukazatele, které ukazují, že to děláme nejlepším možným způsobem. Děkuji. So, danke schön. Děkuji. Tím se nám tady představily tyto čtyři agentury a nyní může začít diskuze s koordinátory, tedy za koordinátory frakcí nejprve David Karzaj. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Děkuji za všechny prezentace a také za odvedenou práci, protože je velice důležitá a velice užitečná také pro nás a pro naši práci. Nejprve otázka na mladé lidi. Jak všichni víme, mladí lidé eh, se často velice rádi učí mimo školy novými eh, způsoby a tak by mě zajímalo, co jste udělali, pokud jde o stáže, a jak je to ku prospěchu firmám. A máte nějaké plány na další provádění takových stáží a motivujete firmy k tomu, aby mladí lidé díky firmám získávali nové profesní zkušenosti? Moje druhá otázka se týká eh, pana Kalechy, který hovořil o uprchlících. Takže já na to navážu. Validace neformálního vzdělávaního vzdělávání obvykle probíhá na dvou úrovních, ale eh, je to zvláště důležité v případě uprchlíků, kteří k nám eh, přicházejí, takže je třeba se ptát, jak to bude s validací jejich vzdělávání, abychom eh, pomohli jejich integraci na pracovní trh. A poslední otázka, chcete pracovat na integraci uprchlíků a chci se zeptat, zda jste se nechali provést nějaké konkrétní analýzy a studie toho, jaké konkrétní vzdělávání a odbornou přípravu budou uprchlíci potřebovat pro efektivnější integraci. Děkuji. Dankeschön. Děkuji. A nyní Jutta Steinbrück. Nejprve mi dovolte poděkovat zástupcům všech agentur a prosím předejte toto poděkování také vašim spolupracovníkům, protože kolegové a kolegyně, které, eh, kteří přicházejí na toto každoroční setkání se zástupci agenturu, vědí, jak užitečná je vaše práce jako podklad pro naši politickou práci, pro přípravu našich stanovisek, takže to je, myslím, dobrá příležitost k tomu, abychom vás poděkovali. Celá řada kolegů, kteří jsou tady, neznají tak dobře práci vaší agentury, ale moje frakce s vámi spolupracuje velmi intenzivně. Studie a informace, které dáváte k dispozici a všechny ty aktivity jsou prostě nepostradatelné. Takže z našeho pohledu to funguje velmi dobře. Já mám jednu otázku. My pořád hovoříme o nových úkolech pro agentury, zvláště eh, tady ty evropské agentury a mě by zajímalo, A samozřejmě to má dopad i na to, do jaké míry tyto, nové, tyto evropské agentury jsou schopné spolupracovat s námi ve chvíli, kdy jsou zahlceny i dalšími úkoly. A já tedy, pokud jde o ETF, demokratizace a posilování vzdělávacího sektoru v kandidátských a třetích zemích, to je tedy velice užitečný úkol a mě by zajímalo, kde tedy vidíte eh, naléhavou potřebu podpory, kde máte pocit, že třeba mm, nemáte dost kapacit na to, abyste problémy skutečně řešili. Já jsem se také účastnila zasedání SEDEFOP v Soluni nedávno a tam eh, tedy ti eh, účastníci jasně řekli, že SEDEFOP v oblasti celoživotního vzdělávání, další odborné přípravy a vzdělání a vzdělávání a integrace uprchlíků na eh, trh práce klade velký eh, důraz na digitální dovednosti a to je zároveň tedy i velká výzva. A mě by zajímalo eh, konkrétně, jak je to s integrací uprchlíků na trh práce. Můžete například tady pomoci členským státům mm, tom, aby se tedy těto uprchlíci osvojili určité kvalifikace nebo dovednosti na OŠA. Otázka, jak využívají malé a střední podniky své zkušenosti, eh, své Eh, kompetence v rámci takzvaného refit, tedy víte, že malé a střední podniky si stále stěžují na velkou byrokratickou mm, zátěž. Možná, že tedy eh, nestačí jenom odstraňovat byrokratické překážky, ale také bychom by měli dát lepší podporu. A konečně, pokud jde o eurofond, jaké jsou tu trendy v pokud jde o kvalitu pracovních míst za posledních pět let. My jsme dnes například velmi debat, intenzivně debatovali o tématu interní mobilita pracovníků v rámci Evropské unie a s tím související uh, sociální uh, zabezpečení, dopad mobility pracovníků v Evropské unii na jejich sociální zabezpečení. Uh, a mě by zajímalo, jak to vidíte vy a jak se díváte na to, kterým směrem v tuhle chvíli běží veřejná debata o sociálních dávkách. Andrea McIntyre tady není, Marian Harkin tady také není. Renáte Web za EKR, za ALDE. Děkuji velice. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat našim hostům. Se zájmem jsem si je vyslechla. A zaujalo mě to, co dělaly jednotlivé agentury v posledních letech. Byly to tedy velice zajímavé prezentace. A chtěla bych přijít teď s jedním podnětem a dvěma dotazy. Není pochyb o tom, že sociální Evropa je konceptem, na které již nějakou dobu hm, pracujeme a zároveň samozřejmě musíme myslet také na to, aby si Evropa udržela hm, krok hm, se zbytkem světa, pokud jde o konkurenceschopnost. Proto potřebujeme vhodné schopnosti, dovednosti, tím musíme být schopni takto soutěžit s jinými zeměmi. Zároveň máme, jsme znepokojeni tím, jak se vyvíjí dnešní svět obrovským stresem a sociálním a psychickým napětím, které panuje často na, na pracovišti, ale ten stres souvisí také s tím, že dnes žijeme v úplně jiném světě než před stolety a často je stresující jenom se do práce dostat eh, ve velkém provozu. Velice stresující může být eh, také pro těch 42% lidí, o kterých eh, hovořil pan Kaleja, kteří říkají, že vlastně nemají uplatnění pro schopnosti, kterých nabyli ve škole, kdy si člověk uvědomí, že vlastně promrhal část svého života, tak to je jistě stresující. Nebo pro těch 25%, kteří říkají, že jsou překvalifikováni, pokud jde o práci, kterou nyní vykonávají. A teď moje konkrétní otázka. První na paní Sedláček. V průzkumech které jste prováděli, vzali jste v nich v potaz také ty další faktory, protože stres, stres na pracovišti, to je úzce vymezené, a co další eh, faktory. A teď eh, druhá otázka, která s tím souvisí a ta je na všechny naše hosty. Provedli jste někdy průzkum napříč eh, všemi agenturami které, který by obsahoval otázky za všechny vaše agentury, abychom tak měli lepší představu o celé problematice. Přemě se zdá, že vaše průzkumy jsou vždy specifické, čistě eh, omezené na působnost eh, vaší agentury, což může být škoda. Nyní Jim Lambert, prosím. Děkuji. Já bych velice ráda poděkovala všem eh, ředitelům za přednesené zprávy. Nejprve vyjádření k Eurofound. Děkuji za vaši práci, pokud jde například o mobilitu v Evropské eh, unii. Děkuji za tato zjištění. Já myslím, že to je velice užitečné, až budeme řešit balíček eh, ohledně pracovní mobility. Něco z toho je také v nedávných závěrech rady. Někteří se již ptali na uprchlíky, takže to teď ponechám stranou a zeptám se na potřeby. Na potřeby ve vzdělávání, školství a na pracovním trhu. ETF se tomu věnuje, vy jste hovořila o Turecku, vím, že Eurofund se tomu věnoval v minulosti, další z vás jistě se tomu věnují také. A tak se chci zeptat, zda se myslíte, že došlo k nějakému zlepšení, že došlo ke snížení zlepšení mm, těch příležitostí, které se nabízejí a dovedností. A teď navážu na to, co říkala Renáte. Když si vezmete ty problémy na pracovním trhu v současné době, pohyb pracovníků, nevyužívání získaných dovedností. Co můžeme udělat? Ať už jde o samotný pracovní trh, jeho eh, hodnocení a prognózy do budoucna, pokud jde o jeho směřování. Co můžeme udělat pro to, abychom překlenuli tu současnou propast a nesoulad? Eh, sama znám mm, lidi, kteří eh, se stěžují, že se překvalifikovali a stále nemohou najít pracovní místo, stále je tam ten nesoulad. Myslíte tedy, že mm, všichni dělají mm, dost, daří se nám pomáhat, mm, nasměrovat to vzdělávání tak, aby pomáhlo na pracovním trhu? Děkuji. Děkuji. Dominik Matan. Merci, président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji ředitelům, kteří nám přišli prezentovat svou práci a nemám žádné konkrétní otázky. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem za tyto vaše velmi zajímavé prezentace. Já bych ráda zdůraznila dva body. Učení, vy jste hovořili o učení a já bych ráda zdůraznila nutnost rozvíjet právě učení, učňovské školství, ale zároveň také vyvíjet nebo pracovat na mobilitě učňů. Dnes máme nástroje, máme Erasmus+, Jehož cílem je pomáhat mladým učňům. Myslím, že ředitel od CDFO pohovořil o programu Erasmus+, ale velmi dobře víme, že pro tyto mladé učně zde existují brzdy, překážky, které neznají jiné kategorie lidí, třeba studenti. Jednalo se třeba o problém s bydlením, problém, který souvisí s tím, že učňové jsou mladší než studenti a také se jedná o jejich status. Takže mě by zajímalo, zda jste identifikovali další překážky, další problémy a zda máte nějaké nápady, jak to řešit, o které byste se s námi chtěli podělit. Druhý bod se týká kompetencí, schopností. V některých eh, orgánech CDFOP nebo Eurofound eh, provádíte studie. Já velmi často se setkávám s mladými v terénu a když se s nimi setkám a říkám jim, že se zabývám zaměstnaností v Evropském parlamentu, tak se mě ptají, do jakého oboru by se měli vrhnout, na co by se měli zaměřit. Takže vy kteří děláte tyto studie, máte nějaké odpovědi, jaké schopnosti budeme potřebovat zítra? Děkuji. Dankeschön, jetzt ist... Eh, děkuji, Elizabeth. Má slovo. Oh, děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem na chvíli odešla. Měla jsem tady skupinu průmyslníků, kteří byli zde na návštěvě a s velkým potěšením si vyslechli naše řečníky. Já děkuji vám všem a ráda bych navázala na to, co říkala Han Sander. Jeden z velkých problémů, které musíme dnes v oblasti vzdělávání vyřešit, je problém budování schopností, které budou přenositelné. An se ptá spíše na to, na jaké obory by se měli mladí zaměřovat, aby našli práci. Já se navíc zeptám na něco jiného. Byla bych ráda, kdybyste nám řekli, jaké jsou potřebné základní schopnosti a znalosti na to, aby mladí mohli najít práci. Teď nebudu hovořit o otázce těch specifických oborů. A potom, jaké jsou důležité ty konkrétní schopnosti, které je třeba rozvinout, aby mladí mohli být mobilní ve svém zaměstnání. To znamená najít si práci, mít přenosné, přenositelné schopnosti a dovednosti a potom mobilita zaměstnání. To je jeden z klíčových problémů, které musíme překonat. Nesmí to být pouze základní vzdělávání, musí to být vzdělávání podle dovednosti. A druhý bod. Víme, že máme nějaké ty základní schopnosti a dovednosti, ale potom se od toho odvíjí další stupeň, a to znamená vzdělávání formou individualizace. A my všichni potřebujeme nějakou pomoc. Všichni víme, že naše vzdělávací systémy v Evropě si s individualizací neví rady. Pracují spíše masově. A právě tam nám to chybí, abychom měli lepší kvalifikaci. Děkuji. Děkuji, Danuta Jozovec. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Já se musím také připojit eh, k poděkování kolegů za vaše vystoupení, které nám ujednoduší, zjednoduší naši práci tady ve výboru. A mám pro vás otázky. Paní Christa Sedláček hovořila o tom, jak je důležité pomoci pracovníkům, aby se v dobrém zdraví dožili důchodu a mohli efektivně pracovat. Mě by, se zajím, mě by zajímalo, jaké je stanovisko podnikatelů. My můžeme dělat, jaké programy chceme, ale pokud podnikatelé tomu nebudou rozumět, pokud na to nepřistoupí, tak z toho nebudeme mít velký prospěch. A já si myslím, že to je opravdu velký potenciál, protože zralí lidé, zkušení lidé mají obrovské zkušenosti, obrovskou praxi, ale ne vždycky jsou v tak dobrém zdraví, aby se z těch zkušeností dalo čerpat. Pan James Kalecha hovořil o celoživotním vzdělávání. Já si myslím, že je velmi důležité změnit eh, ten koncept eh, na rozvoj kariéry, na celoživotní rozvoj kariéry, protože když mladému, který je unaven tím, že chodil spoustu let do školy, řeknete, že se musí celý život ještě učit, tak z toho nebude úplně nadšený. Ale musíme jim říci, že k tomu, aby zůstali na trhu práce, tak se prostě dále učit musí. Vy školíte podnikatele zachovat nebo udržet firmu v dobré kondici a vytvořit nová pracovní místa, to vyžaduje dobrou znalost trhu, práce a také dobrou komunikaci s pracovníky. Já jsem přesvědčena, že pokud mise a cíl firmy jsou stejné pro zaměstnavatele i zaměstnance, tak firma může mít úspěch. Ale já si myslím, že se to podnikatele dnes musí učit. Děláte nějaká takováto školení? Paní Madlen Serban, to vaše vystoupení mě bylo nejbližší. Vy jste mi hovořila ze srdce. Já si myslím, že boj s chudobou a boj s nezaměstnaností můžeme vyhrát pouze tehdy, když eh, se budeme opírat o podnikatelského ducha, když budeme především mladé učit podnikat. A mě by zajímalo, zda se angažujete ve změně vzdělávacích programů, aby se i mladí lidé učili podnikat, ne aby se vzdělávali lidé, kteří budou vědět, jak aplikovat určité znalosti, ale lidi, kteří budou schopni vytvářet nová pracovní místa. A potom otázka pro Juana Mendeze Valdése. Analyzujete potřeby podnikatelů, jaké nástroje potřebují k tomu, aby rozvíjeli své firmy, aby vytvářeli nová pracovní místa, protože tady paní Serban řekla, že dnes malé a střední podniky vytvářejí čím dál méně pracovních míst. Musí k tomu být nějaký důvod, možná potřebují nějaké nástroje, možná nevíme jaké, možná bychom o tom měli dále hovořit a možná bychom měli najít řešení. Děkuji. Děkuji. Michaela Šojdrová. No, děkuji. Já bych také chtěla poděkovat prezentujícím za jejich vystoupení a především za jejich práci. Asi nejvíce zkušeností mám z podklady, které nám dává CDFOP. Um, ehm, Myslím, že právě takovéto studie jako podklady pro naše zprávy a pro naše rozhodování v oblasti vzdělávání a pracovního trhu tady potřebujeme. Takže velký dík. Chtěla bych se zeptat v tom plánu, tak jak jsem si ho rychle stihla se na něj podívat, na rok 2016, kde máte navržené určité publikace a e, e, eventy, tak e, přiznám se, že mě tady v tomto chybí jedna věc a to využití těch vašich dlouholetých zkušeností, 40 let fungování, takže vy byste už mohli mít nějaké longitudinální studie. A je pro mě otázka, který z těch která z těch vašich studií, kterou byste vy, pane řediteli, hodnotil jako studii, která má nejdelší trvání, případně jestli o takovéto studii tedy uvažujete. A pak jsem se chtěla zeptat eh, eh, paní ředitelky Serbem. Vím, že v loňském roce jsme zde hovořili o možnosti um, navázání kontaktu na Ukrajině a nějakých projektů, které byste sledovali právě v oblasti uh, um, uh, učňovského vzdělávání na Ukrajině. Nejsem si jistá, ale mám za to, že, jsme, že jste se o tom v loňském roce zmiňovala. Tak bych se chtěla zeptat, jestli se něco podařilo uskutečnit. Děkuji. Ta, Děkuji. Javier López, dvě minuty. Eh, muchas gracias, presidente. Děkuji. Jenom velice stručně, já chci nejprve všem poděkovat, všem agenturám za velice užitečnou práci, která je užitečná pro nás tady v parlamentu, ale eh, chci se zeptat na jednu věc, která možná tady úplně eh, nezazněla, ale je tady velice často řešena. Je to eh, rozdělování eh, příjmů. Víme, že v tuto chvíli existuje obrovská nerovnost eh, při eh, přerozdělování příjmů. Je to problém zejména v posledních letech a je to tedy obecný problém. Obecně také víme a přesvědčila nás o tom krize, že Eh, ruku v ruce s tím jdou samozřejmě ekonomické eh, problémy, zhoršování se poptávky, fungování institucí, veřejných služeb a demokracie jako takové. Děkuji. Edith Pavel. Vážený pane Handle, vážení kolegové, je mi opravdu privilegiem účastnit se této diskuze, této velmi dobře známé diskuze o agenturách. Když jsem vás tak poslouchala, tak jsem se vzpomněla na své pocity, které jsem měla ve chvíli, kdy jsem spolupracovala s agenturami a bylo mi řečeno, že tento výbor má štěstí, protože bude v kontaktu s velice eh, dobře pracujícími eh, agenturami, na rozdíl od jiných výborů. Já jsem měla možnost takového hlubšího vhledu do práce těchto tří agentur. A nyní jakožto europoslankyně, která je eh, tedy kontaktní osobou eh, ve vztahu k ETF, bych ráda ocenila práci všech těchto agentur, samozřejmě teď především ETF. ETF se trochu liší od ostatních agentur. Ta návaznost na práci tohoto výboru není tak úplně jednoznačná. Ani tedy tak eh, úzká jako eh, například v případě Dublinské nadace nebo CDFOP. A já bych si přála více soudržné politiky, lépe koordinované politiky, protože ETF je, jak ostatně můžete vidět, nástrojem pro rozvojovou politiku. A jestliže tedy omezíme vlastně jeho aktivity jen na spolupráci s výborem pro zaměstnanost, tak eh, možná tak trochu omezíme tuto dimenzi spolupráce. Ale paní Jazlověcká správně eh, mluvila o tom, že chybí to vzdělávání v podnikatelském duchu, zvláště v některých zemích. A já mám pocit, že zkušenosti získané Eh, na půdě ETF by měly být nějakým způsobem lépe eh, užity při formulaci vzdělávacích politik, dokonce i uvnitř Evropské unie. Lépe, než je tomu doposud. Takže pokud bych mohla mít přání, byla by ta lepší koordinace s rozvojovou politikou, protože, jak už bylo řečeno, může to být velice účinný nástroj v oblasti migrace, rozvojové politiky. A já mám pocit, že tedy ty zkušenosti ne, nevyužíváme dostatečně. Skutečnosti, zkušenosti ETF nevyužíváme dostatečně na úrovni jednotlivých členských států. Děkuji a já vás teď požádám, abyste vystupovali strukčně, ale eh, tady to souvisí s tím, co tu řekla paní Bauerová ve vztahu k ostatním výborům. Ve chvíli vyslyšíme, že agentury jsou nuceny ke škrtům ve svém rozpočtu, pak je otázka, jestli to považujeme za dobré. Já to nepovažuji za dobré, ale eh, s tím se asi nedá nic dělat. Možná, že politicky bychom mohli eh, prokázat užitečnost těch agentur právě i užší spoluprací a upozornit na to, že je důležité zachovat tedy tu akceschopnost těchto agentur ve světle výzev, kterým eh, čelíme. Jednou z největších eh, výzev pro Evropskou Oni je tedy to téma digitalizace průmyslu 4.0, nebo jak bych to nazval. Přednedávnem jsem se ptal příslušného komisaře na tuto věc a e, tedy odpověď zněla, technický pokrok vždycky přináší víc pracovních míst, ne méně. Ale já se obávám, že existují studie, které uh, je na jedné straně oslavují digitalizaci, na druhé straně tady jsou i studie, které to vidí černě. A já se tady ptám pana Valdéze, čím může Eurofond přispět do této debaty, tady na půdě tohoto výboru a pro Evropský parlament. Za druhé, v souvislosti s tou iniciativou Průmysl no, digitalizace Průmyslu 4.0, hovoříme o tom, že se stírá ten rozdíl mezi pracovním a osobním časem. A Krista Sedlaček o tom už ostatně za Oša hovořila. Co vy tedy k tomu můžete dodat? Jak můžete nějak regulovat ty pracovní podmínky? Další otázka na Jamesa Kalechu. My jsme se tedy minulý týden viděli a hovořili jsme o tom, o té řecké spolupráci v oblasti vzdělávání a obáváme se však, že tedy ta nabídka těch témat se velmi liší od toho, co v tuto chvíli naše průmyslová odvětví potřebují, čili co může CDFOP udělat proto, aby bylo lepší sladění poptávky a dodávky v oblasti odborné eh, přípravy. A na paní Sedlaček mě by zajímalo, jak agentura spolupracuje se sociálními partnery v jednotlivých zemích při eh, zpracovávání témat. Takže máme ještě pět minut eh, tlumočníky, takže máte pět minut každý na odpověď. Nejprve tedy paní Sedláček. Měla bych začít od té první otázky? Otázka paní Steinruck, já tady budu odpovídat německy. Eh, mikropodniky a malé podniky, jak to vypadá s jejich podporou? Co pro tu agentura může udělat? my máme takové dvě velk, dva velké okruhy aktivit. Za prvé tedy to online hodnocení rizik, to je jeden nástroj, který je k dispozici malým podnikům a mikropodnikům při vyhodnocení podmínek na pracovním eh, na pracovišti. To je tedy takový základ. A naše studie také ukázaly na to, že v posledních letech tento nástroj je stále častěji používán malými a středními podniky a mikropodniky v celé řadě průmyslových odvětvích. To je tedy dobrý příklad toho, jak my jako agentura můžeme přímo reagovat na potřeby podniků v praxi. A to tedy přispívá k té strategii ochrany na pracoviště, ochrany pracovních míst. A já si myslím, že je to tedy eh, velice užitečný způsob Navíc tedy tím, že stále více mikropodniků a malých středních podniků participuje, my zase získáváme větší bohatství informací, které můžeme použít. Další otázka. Stres na pracovišti. A také aspekt stresu z vnějšího prostředí. Ano, my jsme svědky toho, Eh, tady v rámci naší kampaně ve všech členských státech a na úrovni jednotlivých členských států. Vidíme tedy takovou kombinaci eh, psychosociálních rizik na úrovni podniku a také stresu, který tedy přichází zvenčí. My se soustředujeme na zodpovědnost podniků a zaměstnavatelů, kteří by měli pomoci zaměstnancům a pracujícím eh, se zvládáním stresu a přijmout opatření, která pomohou pracujícím. Samozřejmě e, zvládat stres znamená v podstatě jej snižovat na pracovišti a mm, také tedy například propagovat myšlenku zdraví na pracovišti, což je myšlenka, která bere v úvahu individuální potřeby, umožňuje nabídnout externí pomoc osobám, které čelí problémům ve svém osobním životě a podobně. Samozřejmě, eh, my se zaměřujeme více na tu úroveň podniku a tam vidíme, že ta úroveň stresu roste. Ale zaměstnavatel může také nasadit různé nástroje a najít způsob, jak řešit tedy eh, úroveň stresu. Například lepší organizací práce. Potom tu padla zmínka o tom, že my Vypracováváme studie, a které tedy se točí pořád kolem stejného tématu. Pracoviště, trh práce a tak dále. Ale my se snažíme i OŠA se tedy snaží úzce spolupracovat s Eurofondem a také s CDFOP rámci té nové kampaně o stárnoucí eh, pracovnících a připravujeme na to téma společnou publikaci, která zahrne také výčet všech aktivit všech těchto tří zainteresovaných agentur přímo na úrovni jednotlivých pracovišť. Pokud jde o zdravé stárnutí, samozřejmě je to důležité a některé země si toho, myslím, nevšimli dost včas. Jestliže chceme aby lidé zůstávali zdraví až do důchodu, musíme věnovat daleko větší úsilí snaze zlepšit bezpečnost práce a ochranu zdraví. Jak už, já už jsem zmínila ten náš dvouletý projekt zaměřený na starší pracovníky, který jasně ukázal, že existuje potřeba hned na několika úrovních přijít se zlepšeními. Máme tady tu úrovni politik, kde je třeba přicházet s určitými strategiemi a také financovat výzkum, který by pak přicházel se strategiemi, jež vedou ke zlepšení situace a který by tedy také pomáhal podnikům. Ale také máme podniky, které musí zavádět určitá opatření a posilovat ochranu práce, bezpečnost práce a ochranu zdraví na pracovišti. My se tomu budeme věnovat, protože my jsme zjistili, že ty země v Evropě lze rozdělit do takových čtyřech skupin. Každá ta skupina má svůj jedinečný způsob, jak řešit problematiku stárnoucí pracovní populace. Ten z našeho pohledu tady nejlepší úsek začíná vlastně pracovat s tou pracovní sílou poměrně brzy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za veškerá eh, vyjádření. Já jsem velice rád, když front office eh, informuje back office, jestli to tak mohu říci, o tom, co potřebujete. Panu eh, Kalechovi vypadl mikrofon. Pro nás je velice důležité, aby programy na rok 2016 a 2017 byly správně nasměřovány. K tomu, co řekl pan předseda, otázkám škrtů, ano, to je velice důležitá. Je třeba si připomenout, že veškeré agentury, když je spojíme, případně mě opravte, spotřebovávají méně než 2% celkového evropského rozpočtu. Takže když voláme po přidání, eh, tak eh, já myslím, že eh, je potom dobré, když nás můžete podpořit vašimi vyjádřeními o tom, jak je naše práce pro vás důležitá. Pokud jde o stáže, tak ano, tam už jsme prováděli přeskumy a vidíme, že mm, situace je velice povzbudivá protože toto je mm, ten moment, kdy se vlastně propojuje vzdělávání s pracovním trhem. Máme zkušenost z Malty, Litvy, z Itálie, Řecka, eh, Slovinska. Odborné vzdělávání, příprava a pracovní trh e, jsou často e, odděleny propasti a my je musíme propojovat. Pokud jde o uprchlíky a studie o uprchlících, tak jsme loni vytvořili e, pracovní skupinu pro tuto problematiku a snažili jsme se vytvořit určitou pracovní mapu, kam se chceme dostat do roku 2017. Připravili jsme akční plán k tomu, jak pomoci členským státům v otázce uprchlíků. A asi by bylo také dobré připomenout, že loni v prosinci komise i my jsme společně publikovali evropské pokyny ohledně validace neformálního a formálního vzdělávání. A já myslím, že to je právě profilace uprchlíků, která by měla být prioritní, měla by mít zásadní postavení při řešení situace uprchlíků, protože to souvisí s jejich integrací do trhu práce. Musíme vidět, jaké mají eh, kompetence. Samozřejmě potřebujeme jazykové znalosti, potřebujeme určitý druh odpovědného chování, kompetence v informačních a komunikačních technologiích. Ano, je tady celá řada věcí, které eh, zatím ještě nevíme. Nevíme, co by tito lidé potřebovali pro to, aby proběhla dobře jejich integrace do pracovního trhu, ale je to naší prioritou. Víme, že například Švédsko a Německo má profilační nástroje, takže eh, chceme uspořádat s těmito zeměmi eh, informační schůzku. A pokud už totiž existují nějaké takové nástroje v rámci EU, mm, ať už jde o nástroje Europass nebo mm, eh, Panorama dovedností, co jsme spustili loni, anebo ty validační pokyny, tak je potřeba těchto nástrojů eh, využít, aby neleželi někde na poličce v knihovně, ale abychom je skutečně uplatnili v praxi. A pokud jde o tom, zda tady jsou synergie mezi jednotlivými našimi agenturami, tak jenom pro vaši informaci. My máme mm, semináře, kde sdílíme své mm, znalosti a poznatky, eh, Krista mluvila o průzkumu mezi firmami, další kolegyně o dalším projektu, který organizujeme společně, takže dvakrát ročně se takto setkáváme, informujeme se o pracovním programu a i do, o programu do budoucna až do roku 2017, aby vzniklo maximum synergií z naší práce. Pak otázka potřeb. Ano, potřeby, to je skutečně velice důležitá záležitost. 12 to jsou lidé mezi 15 a 25 lety, 16 mezi 18 a 25 lety. Takže provázání, vzdělávání a zaměstnanosti, to je pro nás eh, prioritou. Chceme eh, přiblížit obě dvě strany, zblížit je, poučit se eh, od samotných firm, což je mimo jiné projekt spuštěný loni s názvem jak se poučit eh, či naučit něco o kultuře eh, firem, takže snažíme se zjistit, eh, jak se tady podělit o osvědčené postupy. Pokud jde o učňovství, tak spustíme scoreboard mobility, tedy jakési hodnocení mobility. Nepůjde o žádnou soutěž mezi členskými státy. Skutečně tím chceme pouze pomoci členským státům, aby kladli důraz na kvalitu v učňovském školství, abychom zvýšili mobilitu nad rámec jednotlivých členských států. To, co sami radíme mladým lidem, pokud jde o dovednosti, které jsou potřebné, a oni se na to sami ptají, tak my zdůrazňujeme jazykovou vybavenost, matematiku, přírodní vědy, informační eh, schopnosti, eh, schopnost eh, či základní podnikatelské dovednosti a odpovědné chování. Samozřejmě my nemáme za úkol proškolovat budoucí biznesmeny, ale Myslím, že i tady se ta práce víc daří, otevírají se nám dveře k soukromému sektoru, soukromý sektor je s námi více ochoten spolupracovat, což je dobře, protože ten generuje pracovní místa. Pokud jde o přehled studií, které jsme provedli v minulosti a doposava, tak mohu zmínit dvě. Kopenha- kodaňský proces, eh, spuštěný v roce 2002, ten eh, je naším opakujícím se projektem, eh, překlopil se do Bruského, nyní procesu, pak eh, procesu z Rigi. Toto jsou všechno důležité evropské nástroje, důležité aspekty naší práce, protože to bude zásadní pro mobilitu mezi členskými státy. A myslím, že tím jsem zareagoval na vš- víceméně všechny dotazy, které jste položili. Děkuji vám za pozornost a zpětnou vazbu. Děkuji eh, panu Kalechovi a já požádám tlumočníky, aby s námi ještě chvíli zůstali, protože se musíme eh, vyslechnout ještě dvě odpovědi a potom tedy moje schrnutí. Děkuji, pane předsedo. Já budu co nejstručnější. Děkuji všem za otázky, které také vedou naše úvahy. Začnu u té demokratizace Chci samozřejmě poděkovat našemu personálu. Bez nich se nedá udělat vůbec nic. Já zde mám zástupce našeho výboru personálu. Myslím si, že bez nich by to opravdu představit nemůžeme. Demokracie je zakořeněná v Evropě, ale když hovoříme o zprávě v oblasti školství a vzdělávání a není to tady vždycky. A teď okamžitě se zmíním o zapojení sociálních partnerů, zmíním se také o společnosti, občanské společnosti, o místních orgánech. Prostě pokud spolu nespolupracují, tak to nefunguje. Pokud se nescházejí jen proto, aby se společně vyfotili, ale aby skutečně byli spolehlivými partnery, tak to nefunguje. My teď pozorujeme, že je zde skutečně lepší vývoj ve smyslu demokratizace zapojení zaměstnavatelů, ale potřebujeme velkou podporu ze strany členských států. Pokud jde o práci s odbory, spolupráci s odbory v oblasti odborného vzdělávání. A to též platí pro všechny naše země. Chci také říci, že pokud jde o vzdělávání podnikatelů, podnikatelské vzdělávání, to je pro nás klíčová schopnost, Podporujeme to všude ve všech zemích, eh, například v Jižním Středomoří, v Libanonu. To mají v podstatě jako vrozenou schopnost. Oni jsou skutečně rozenými podnikateli a to též eh, platí i pro Jordánsko, Tunisko, Maroko, ale tam se nezaměřujeme pouze na klíčové schopnosti v osnovách, ale proškolujeme také učitele, protože je to úplně k ničemu dát to do osnov, když nemáte proškolené učitele, kteří jsou schopni něco takového vyučovat. A pak je třeba zaměřovat se také na mladé podnikatele a na ženy podnikatelky. Tady v Evropě máme za to, že účast žen je přirozená, ale před pouhými 50 lety jsme vůbec diskutovali o účasti žen ve školství, také v podnikání a máme před sebou ještě spoustu práce. Pokud jde o potřeby, a já děkuji paní Lambertové za její otázku, pro ETF je to jedna z nejdůležitějších otázek, protože pokud se zamyslíte nad těmi téměř třemi miliony mladých lidí v Syrii, kteří nemají žádné vzdělání, nejsou zaměstnaní a mají omezenou perspektivu integrace a pokud, a Syria je jedna z našich zemí, a pokud se podíváte také na čísla, že vlastně ETF poprvé po Eurofondu začíná pracovat mimo Evropu, když se díváte na všechny tyto lidi a snažíte se to teď spojit s radikalizací a terorismem, tak je jasné, že tady riziko je a my musíme více pracovat na tom, abychom jim dali nějakou šanci. A to je práce, o kterou se snažíme v některých zemích společně s agenturami OSN. Vycházíme z dobrých zkušeností palestinských uprchlíků. To si myslím, že je také velmi důležité. Víte, že uprchlíci jsou i v partnerských zemích ETF, Libanon, Jordánsko, Turecko a my máme spoustu práce i v těchto zemích, která je důležitá. Děkuji také za tu otázku o Ukrajině. Ano, dokončili jsme hodnocení ex ante pro optimalizaci školní sítě a Ukrajina ve všech regionech pracuje na tom, aby se zajistil soulad mezi schopnostmi a dovednostmi a potřebami pracovního trhu. To na nás udělalo velký dojem. Teď nebudu hovořit o těch škrtech a o dalších věcech, protože jsem si jistá, že nám dáte více zdrojů. Děkuji. Děkuji. Pan Menendez Valdez. Děkuji velice. Dovolte mi začít od té vaší poslední připomínky k nastupující digitalizaci nebo k digitální revoluci. A zdali to bude znamenat konec pracovní síly, jak eh, tedy některá ta proroctví tvrdí. Eh, velmi často se ta různá proroctví ukáží jako falešná, ale v tomhle případě možná jsou ty obavy legitimní. My jsme totiž eh, svědky určitých strukturálních změn, ubývají tedy ta pracovní místa, na kterých je třeba taková střední úroveň kvalifikace, tedy nejde ani o ta nekvalifikovaná, ani o ta vysoce kvalifikovaná. Ale je pravda, že tady digitalizace umožňuje nahradit určitá rutinní pracovní místa. a také tedy všechnou práci, která je předvídatelná, odpovídá určitému vzorci. Eh, na základě těchto předpokladů se vlastně asi umíme představit dopad. A nejde jenom o to, že se změní tedy eh, to, kolik práce je dostupné, ale eh, změní se také způsob, jakým budeme pracovat. Takže, když to navážu na otázku, která tu padla, co je tedy potřeba, do budoucna, musím říci, že opravdu nevíme. A potřebujeme lepší zaměstnanost, ale co je to tedy lepší zaměstnanost? Je to eh, tedy schopnost dále se vzdělávat, řešit problémy a to tedy nesouvisí úplně jen eh, s technickými požadavky nebo situací v konkrétním prostředí. Otázka paní Steinbruck k kvalitě pracovních míst. Ano, to je něco, co monitorujeme. Během těch 25 let jsme to už monitorovali a když se teď podíváme na ty změny, zjistíme, že ta situace vypadá jinak. Ty výsledky jsou relativně stabilní, věci se nemění dramaticky. V některých, na některých, některých typů zaměstnání se situace lepší, jinde ne, ale Souvisí to také se složením té nabídky toho, jaká pracovní místa jsou k dispozici. Takovou výhodou pracovníků v Evropě je to, že jsou motivováni, že mají podporu profesních organizací, jsme svědky toho, že stále více žen se dostává do vedoucích pozic a, a tak dále. Ale samozřejmě jsou tu i negativní dopady, um, určitá rizika. Ta eh, trvalost tedy pracovních míst se vytrácí z pracovního trhu, roste míra autonomie pracovníků, segregace na praco- genderová segregace na pracovním trhu trvá, trvá také rozdíl v odměňování. Na to téma jsme také už zveřejnili některé studie a dále na tom budeme pracovat. Pokud jde o, o situaci kolem zjišťování potřeb Tady je důležité rozlišit jednotlivé kategorie nezaměstnaných. Například to se budeme zaměřovat na ty, kteří jsou extrémně dlouho nezaměstnaní, ale také se chceme zaměřit na ty, kteří se nechali odradit a proto jsou neaktivní. A e, také tedy naše výsledky ukazují, že oficiální politiky v tomto ohledu ne vždycky fungují. Chceme také provádět audity výkonu na úrovni členského státu. Moji kolegové tady eh, mínili, jak eh, relevantní je, abychom měli možnost zaměstnávat skutečné odborníky. Pokud je o problematiku mobility, 40 zaměstnavatelů říká, že mají problém najímat osoby s správnou mírou kvalifikace, a to i v zemích, kde je vysoká míra zaměstnanosti, 20% vysoce kvalifikovaných míst není obsazeno. A teď je otázka, jestli chceme motivovat k mobilitě nebo vytvářet předpoklady pro ní. Některé výzkumy ukazují na to, že chybí podpůrná opatření i pro tu mobilitu mezi regiony uvnitř jednoho členského státu. A teď je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Naše studie říkají, že tedy lepší mobilita je vždycky přínosná. Máme také výsledky průzkumu podniku, které říkají, že tedy zahrnutí zaměstnanců do celého procesu je velmi důležité. My jsme také poskytli určité informace k podnikům, které si vedou lépe, které vytváří více pracovních míst. A dovolte mi tedy ještě odpovědět na tu otázku, která se týkala distribuce příjmu. Já odpovím španělsky. No, určitě. Ta distribuce pletu je věc, kterou jsme studovali. Letos také implementujeme další projekt, který se týká distribuce příjmů, to znamená pletu. Situace v Evropě, pokud jde o nerovnosti, je relevantní. Ty rozdíly nejsou větší v Evropě než třeba v USA, ale důležité je sledovat trendy. Trendy před krizí a po krizi kdy tedy se ta situace v oblasti nerovností může ještě zhoršit v některých případech. Už nemám čas, mohl bych mluvit hodiny, ale bohužel už nemám čas. Wir könnten Ihnen allen auch noch Stunden zuhören. My bychom vás klidně mohli poslouchat ještě další hodinu, ale musím říci, že vaše práce je pro nás mimořádně důležitá. Nejenom pro tento konkrétní výbor, ale pro parlament obecně to asi nemusím zdůrazňovat. Takže já eh, vás požádám, abyste také svým spolupracovníkům a zaměstnancům sdělili poděkování tohoto výboru. Pravda také je, že tedy závažnost výzev, které před sebou máme, stále roste a současný politický establishment není schopen na ně vždycky dobře eh, reagovat. Například tedy na tu nastupující digitalizaci, které tedy říkáme průmyslová revoluce 4.0. my tady musíme minimálně se snažit o zachování statu quo, pokud o kvalitní pracovní místa, pokud už se nám nedaří situaci zlepšovat. Také tady například jsme proti privatizaci některých témat. Rádi spolupracujeme s ostatními výbory, například s výborem pro dopravu a podobně. No, my jsme připraveni být kreativní, náš sekretariát je připraven spolupracovat. Já vám tedy všem děkuji za vaši práci, doufám, že se brzy znovu uvidíme. A chci také poděkovat všem, kteří se účastnili diskuze, chci poděkovat tlumečníkům za to, že s námi vydrželi déle a uvidíme se znovu 16. 17 března. Danke. Hmm?